Pan posel Tarabela. Pan poslanec Tarabela říká, že musíme začít. A proto tedy začneme. Takže prosím, přistoupíme rovnou k hlasování. Já jsem vás včera upozorňoval, že si máte přinést hlasovací karty. První hlasování se týká ochranných opatření proti škůdcům rostlin. Přijetí návrhu doporučení pro druhé čtení. 29. září jsme diskutovali na toto téma, určitě si to pamatujete přijetí tohoto návrhu doporučení pro druhé čtení se týká nového nařízení, tak, jak bylo vyjednáno s radou. Je to nařízení o ochraně proti škůdcům a mohlo by to být přijato na druhé říjnové schůzi jako takové brzké druhé čtení. Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Hlasování je elektronické. Prosím vás tedy, abyste hlasovali, zahajuji hlasování. Jeśli všichni už vložili karty, tak? Všichni už vložili karty? Pokud ano, tak můžeme v klidu ukončit hlasování. Končím hlasování. Přijeli jsme. Přijali jsme. A můžeme přistoupit ke druhému bodu. Investice do zaměstnanosti a růstu, maximalizace příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů. Spravodajkou je paní Dančila. Jak víte, je to zpráva z vlastního podnětu. Příslušným výborem je výbor pro místní rozvoj. Ale myslím, že paní poslankyně Dančila nám určitě řekne více o tomto nařízení, o různých pozměňovacích návrzích, kompromisech. Takže paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem spravo, stínovým zpravodajům a všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Děkuji také sekretariátu za veškerou práci, kterou odvedli na této úspěšné zprávě. Domnívám se, že strukturální a investiční fondy by měly být hlavní hnací silou pro financování, aby stimulovali rozvoj venkova v mnoha členských státech. Takže ještě jednou děkuji všem kolegům, kteří přispěli ke zpracování této zprávy. Děkuji. Pan předseda bez mikrofonu. Děkujeme paní Děkujeme paní poslankyně. Teď tedy přistoupíme k hlasování. Kdo je pro první pozměňovací návrh? Zvedejte prosím ruce. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis F. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Děkuji za... končím. Kompromis je přijat a přistoupíme ke kompromisu A. Zahajuji hlasování. O kompromisu A. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis přijat. A teď přistoupíme k pozměňovacímu návrhu 13 a 14. Paní Goševská, pan Kužmiuka, kdo je pro? Děkuji, je to přijato. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis je přijat. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. 10. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Přijato. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Přijato. 22 pro. Přijato. 23 pro. Přijato. Zahajuji hlasování o kompromisu B. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Přijato. Pozměňovací návrh 39. Pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 42. 42, kdo je pro? Omlouvám se, 40. To nám neodpadlo, takže kdo je pro pozměňovací návrh 40? Přijato. Pozměňovací návrh 42, kdo je pro? Proti? Ověříme Hlasování o pozměňovacím návrhu 42 elektronicky. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 42. Děkuji, končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 41. Kdo je pro? 41. Děkuji, přijato. Kompromis C. Dobře, tak ověříme pozměňovací návrh 41. Zahajuji hlasování. Děkuji, končím hlasování. Pozměňovací návrh je přijat. No teď jsme to věděli. Žertuji. Pozměňovací návrh C. Zahajuji hlasování o kompromisu C. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 43. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 45. Kdo je pro? Proti? ověříme 45. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 45. Končím hlasování. Je to přijato. Pozměňovací návrh, tedy kompromis D. Zahajuji hlasování o kompromisu D. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. přijat. 57, kdo je pro? Děkuji, je to přijato. Pozměňovací návrh 58, kdo je pro? Proti? Ověříme 58 elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 59. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. 60. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. 61. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 63. Pro. Přijato. Pozměňovací návrh 64, Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 65, kdo je pro? Přijato. Pozměňovací návrh 66, tam ještě počkáme a teď přistoupíme k 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 68. 68. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 70. Kdo je pro? Přijato. 71 pro. Proti. Přijato ověříme. Pan poslanec Des řekl, že ano, takže pokud jsem počítal, že EPP hlasuje ano, tak je to jasné, ale zahajuje hlasování. Končím hlasování. Ano, přijato. Děkuji. 72, kdo je pro? Přijato. 73 pro, proti, zamítnuto. 74 pro, proti, zamítnuto. Kompromis E. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Pozměňovací návrh, nebo tedy kompromis je přijat. A teď pozměňovací návrh 88. Kdo je pro pozměňovací návrh 88? Kdo je proti? Prosím vás, ověříme pozměňovací návrh 88, protože pan poslanec De Castro vůbec nezvedl ruku, takže zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 88. 88. 88. Končím hlasování. Přijato. 92. 92, kdo je pro? Přijato. 93, kdo je pro? Přijato. Pozměňovací návrh 97 společně s pozměňovacím návrhem 101. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 98, 98, Kdo je pro? Proti? Zamítnuto? Ověříme pozměňovací návrh na žádost pana poslance Egňů. Pane poslanče, ano, ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 99. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 100. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací, nebo tedy kom, kompromis, kompromis G. Končím hlasování. Je to přijato. A teď eh, pozměňovací návrh 94, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 112, kdo je pro, proti, zamítnuto 109 pro, přijato 110 pro, proti, zdá se mi, že je to přijato, 111 pro, přijato. A teď budeme hlasovat o celém stanovisku, samozřejmě s přijatými pozměňovacími návrhy. Zahajuji hlasování o celém takto připraveném stanovisku. Zahajuji hlasování. Děkuji. Končím. Pozměňovací návrh je přijat, takže teď můžeme poblahopřát paní poslankyni Dančila. Blahopřejeme, paní poslankyně. Chcete si ještě vzít slovo? Paní poslankyně? Já bych ještě jednou chtěla poděkovat všem kolegům za hlasování a za, to vše, za veškerou práci, kterou odvedli na této zprávě. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme. My děkujeme a teď můžeme přistoupit k dalším bodům. Jak víte, bod 13 věnovaný problémům především koní byl přeložen. A teď přistoupíme k bodu 13a prezentace komise DG Sante o endokrinních disruptorech. To je velmi zajímavé téma, důležité, budící velký zájem veřejného mínění. A proto jsme požádali, abychom dostali více informací v této oblasti ze strany komise Tímto tématem, jak víte, se zabývá výbor Envy. Nicméně to téma je důležité i pro nás, protože je spojeno se zdravím lidí a proto prosím představitelku komise, oni tady ještě nejsou. Určitě si mysleli, že budeme dlouho hlasovat a proto možná bychom teď mohli přejít do africké, k africkému moru prasat. To je také důležité téma. Také je za to zodpovědno DG Santé. Jsou tady představitelé DG Santé, kteří měli hovořit o věcech souvisejících s africkým morem prasat? nejsou, no tak v tom případě potvrdíme doporučení, která jsme přijali na zasedání koordinátorů. Dostali jste elektronickou i papírovou verzi těchto doporučení. Nevidím zde žádné připomínky, takže mám za to, že přijímáme tento materiál. No a prosím vás teď, buď zahájíme diskuzi o věcech, o kterých jsme chtěli hovořit eh, na výboru, anebo si uděláme krátkou desetiminutovou přestávku na kávu a po té technické přestávce, nevím, jestli to bude káva nebo technická přestávka, bychom eh, zahájili V tom případě, pokud nemáte jiné návrhy, tak mi prosím promiňte, ale je to moje chyba, protože jsme moc rychle hlasovali. Pan poslanec Tarabela vždycky zaskakuje, já jsem mu opravdu velmi vděčný. Já si ho budu vždycky pamatovat i když už dávno nebudu poslancem, vždycky na něj budu vzpomínat. Takže v tomto případě, dámy a pánové, desetiminutová přestávka, protože nemáme, no je to moje chyba, prostě moc rychle jsme hlasovali, takže prosím, není to vina DG Santa, je to moje vina. Deset minut přestávka.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

Uznawiamy obrady. E, przechodzimy do punktu poświęconego problemu. Prosím, e, teď se budeme věnovat e, otázce endokrinních disruptorů. Už tady máme zástupce DG Sante, takže v tom případě můžeme požádat o informace v otázce tohoto důležitého problému, který je předmětem zájmu paní Sabine Ulisel. Prosím o prezentaci. No, dobré ráno všem. Děkuji za to, že jste nás pozvali na diskusi o významném tématu endokrinních disruptorů. Jak dobře víte, komise před, splnila svůj závazek předložit eh, do konce léta 2016 návrh vědeckých kritérií pro identifikaci endokrinních disruptorů v kontextu eh, naplnění dvou legislativních aktů. Na jedné straně legislativa o přípravcích na ochranu rostlin, herbicidů a legislativa o biocidech. 15. června komise schválila sdělení o endokrinních disruptorech, které bylo doprovázeno globálním hodnocením dopadu a komise také podpořila dva právní akty, které obsahují kritéria rizikovosti u endokrinních disruptorů. Takže jsme schválili jeden akt v přenesené pravomoci o biocidech, nařízení o biocidních produktech a jeden návrh nařízení komise o produktech na ochranu rostlin, které budou řešeny podle urychleného postupu. Tento balíček byl zveřejněn na internetových stránkách komise tím, aby byla zajištěna maximální transparentnost a aby ty dokumenty byly také schromážděny na jednom místě. Co je tady důležité, pokud jde o kritéria? Za prvé jsou stejná pro produkty na ochranu rostlin a biocidní produkty. Protože komise byla názoru, že co se týče zajištění vysoké míry ochrany lidského zdraví a životního prostředí, Neměly by zde být žádné rozdíly, hovoříme-li o produktech na ochranu rostlin a biocidech. Takže je třeba zajistit, aby vysoká míra ochrany lidského zdraví, která je přítomna u obou, v obou případech legislativy, aby tato vysoká míra ochrany byla zachována. Jak jsou tyto návrhy kritérií tedy koncipována. Zaprvé vycházejí ze tří složek nejaktuálnějších definic VHO u endokrinních disruptorů. A tyto tři prvky je tedy negativní dopad následující po vystavení endokrinnímu disruptoru, endokrinní způsob fungování a prokazatelná kauzální vazba s negativními účinky na endokrinní, tedy modus operandi. A data vycházejí z definice, tedy VHO. Návrh kritérií upřesňuje zásady, které by měly být eh, sledovány při definici rizikových látek je třeba zvážit veškeré vědecké informace, včetně informací in vitro a živočišných údajů, údajů o živočiších a to je relevantní pro humánní jedince a mělo by to být tedy vyhodnoceno na základě konkrétních eh, důkazů Některá tvrzení se objevila, že kritéria se týkají pouze známých účinků u člověka a nebají zásady obezřetnosti. Ale na základě mého vysvětlení a toho, jak jsou tato kritéria koncipována, tato kritika není opodstatněna. Kromě toho, komise navrhuje úpravu jednoho bodu v příloze k nařízení o ochraně rostlin, abychom vzali v úvahu současné vědecké a technické vědomosti. A to, tato změna vychází z mandátu, který je také obsažen v tomto nařízení. A charakter tohoto, této změny se týká výjimek, které již existují u této legislativy a které by se vztahovaly na látku, která by byla definována jako endokrinní disruptor. Tedy změna, kterou navrhujeme, je změna výjimky, kde tedy hovoříme o zanedbatelnému vystavení a tam bychom měli zanedbatelné ohrožení na základě vystavení látce. Je to důležité, protože zvažování rizikovosti umožní lepší vyhodnocení současných vědeckých eh, poznatků a také to umožňuje harmonizované uplatnění těchto kritérií na základě obou legislativních aktů. Takže ten koncept, který eh, jsme nyní zavedli do výrobku na ochranu rostlin a výjimku, která je tedy zanedbatelné riziko plynoucí z vystavení láce, je již zastoupeno u legislativy o biocidech. Takže je to také vlastně uvedení do souladu těchto dvou právních aktů, legislativa o biocidech a původní tedy rámec je mladší než eh, legislativa na och- o ochraně rostlin a to také odráží pokrok eh, vědeckých vědomostí od té doby. Celkově vzato komise je přesvědčena že kritéria, která jsou předložená, jsou vědečtější a vhodnější než to, co v současnosti existuje. Máme zde přechodná kritéria pro definování endokrinních disruptorů. Zejména skrze hodnocení dopadu bylo prokázáno, že přechodná kritéria přednostně definují takzvané falešné falešně zjištěné látky a nedefinují někdy pravé endokrinní disruptory. Tedy provizorní kritéria nejsou tedy vhodná a to, co navrhuje komise z, hledis, z vědeckého hlediska, je eh, lépe schopno definovat správnou látku jako endokrinní disruptor. Současná přechodná kritéria, která byla součástí hodnocení dopadu a veřejné konzultace, která proběhla, nejsou podpořena eh, členskými státy nebo zúčastněnými subjekty. Takže z tohoto hlediska vlastně mm, není třeba zachovávat tato přechodná kritéria. Komise je přesvědčena, že je potřeba změnit kritéria a uplatnit eh, nová kritéria co nejdříve. A také eh, by mělo být dál na vědomí, že to je jeden z důvodů, proč nenavrhujeme eh, přechodné období pro jejich uplatnění. Snad, abych to řekla jasněji, pokud jde o alternativy, které byly zkoumány v hodnocení dopadu, je třeba vědět, že komise nepředkládá koncept, který zahrnuje kategorie toho, co by mohl být endokrinní disruptor, nebo kde je podezření na endokrinní disruptor. Je třeba si pamatovat, že v legislativním rámci, ve kterém se pohybujeme, nejsou regulační dopady pro takové kategorie endokrinních disruptorů, a ve, skuč, ve skutečnosti by to nic nepřinášelo definovat, co může či nemůže být endokrinní disruptor. Důležité je správně definovat, co jsou endokrinní disruptory a jaké regulační dopady jsou uplatněny pro tyto endokrinní disruptory. Komise také nepředložila ve svých alternativách a ve vědeckých kritériích koncept Valence, protože komise se rozhodla předložit eh, kritéria pro rizikovost endokrinních disruptorů. A Valence není považována za eh, vědecký prvek eh, rizikovosti. A to bylo také potvrzeno mm, celou řadou významných vědců, již v dubnu 2016, takže to byla jedna z možností, která z vědeckých možností, tedy z vědeckých důvodů nebyla využita. Jaká je tedy další, jaký bude další postup jak ty budou schváleny podle předpokládaného postupu? Jeden jako akt přenesené pravomoci, druhý jako nařízení komise. A co se týče aktů v přenesené pravomoci po rozpravě, s členskými státy a jejich experty bude schválen komisí, parlament a rada uplatní právo přeskumu a opatření u produktu na ochranu rostlin, tam to bude hlasováno v příslušném stálem výboru a následně opět parlament a rada uplatní své právo přeskumu. Oba právní akty byly notifikovány VTO a byly podrobeny poměrně novému mechanismu zpětné vazby Evropské komise. U obou právních aktů rozhodovací proces EU byl iniciován a oba právní akty byly projednány na příslušných eh, fórech v červnu, naposledy 22. září. A my jsme požádali delegace, aby nám zaslali písemné komentáře. V současnosti je analyzujeme a hodláme uspořádat další jednání s delegacemi členských států do konce roku. A budeme postupovat takto u revidovaného návrhu dokumentu podle příslušných komentářů. Jak už jsem řekla, přikládáme velký význam novým vědeckým kritériím a jeden z důvodů je, že přechodná kritéria nejsou vhodná mohli to tak říci. A chceme postupovat eh, co nejdříve ku předu a už jsme zahájili první kroky pro vývoj vědeckého manuálu nebo vědeckých pokynů v souladu s doporučením EFSA a Evropského úřadu pro chemické látky. A to je také důležité z hlediska hodnocení biocidních produktů a produktů na ochranu rostlin. Závěrem tedy eh, spoleháme na podporu parlamentu, abycho, aby eh, nová kritéria vstoupila v platnost bez prodlení a rozhodování o optimálních vědeckých poznacích může být tedy u těchto látek s cílem zajistit vysokou míru ochranu lidského zdraví a ochrany životního prostředí. My jsme přesvědčeni, že navržená kritéria se opírají o optimální aktuální vědecké poznatky. A podle, naši, eh, podle našich nejlepších informací kritéria, která identifikují endokrinní disruptory, by měly být takto zasazen do regulačního rámce a v tomto směru Evropa bude průkopníkem a podle našeho názoru byla by škoda, kdybychom eh, zde tuto problematiku zatěžili dalším prodlením. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za vaši pozornost. Bardzo děkuji. Děkuji. Jako první se přihlásil do diskuze pan poslanec Hojtema. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, komise. Když tady poslouchám tu debatu v parlamentu i mimo, tak se zdá, že ani tak nejde o obsah, o kritéria, protože ten návrh je tak trochu nejasný, ale spíš to vypadá jako právní boj mezi komisí a parlamentem, mezi dvěma institucemi protože říkají, že Evropská komise překračuje svůj mandát. Já si myslím, že by byla škoda, kdyby toto byla jediná diskuze, kterou povedeme. A mám také otázku na Evropskou komisi. Co dělá vlastně rada? Mají také právní poradenství nebo poskytují také právní radu v této věci? Mají stejný názor jako právní služba Evropského parlamentu, že přesahujete, překračujete své pravomoci? a vydáte nějakou oficiální notu, oficiální dokument, kde vysvětlíte, že jste nepřekročili své pravomoci a proč. A další věc, jak průmysl, tak nevládní organizace mají velké pochybnosti o tomto návrhu, abych to řekl mírně, ale jaká je tedy cesta vpřed? Když bude váš návrh zamítnut, tak se budeme muset držet těch dočasných kritérií, jaký to bude mít dopad? Nebude to ještě horší scénář než eh, uplatňování těch vašich kritérií? A také je důležité, abyste lépe vyjasnili, o čem vlastně celý tento návrh je. Děkuji. Paní poslankyně Miller. Ano, já bych chtěla ještě pokračovat, navázat krátkou připomínkou. Samozřejmě víme, jak je obtížné stanovit definici endokrinních disruptorů. Máme zde dva právní akty, které jsou předlaženy, které se týkají také zemědělství a já jakožto zástupkyně zemědělství musím říct, že samozřejmě musíme se dále zasazovat o použití co nejbezpečnějších Eh, produktů a máme zde také určité výjimky. Nicméně jsem poměrně skeptická, když zde máme určité hodnocení rizik eh, s cílem mít co nejlepší legislativu, tak eh, pokud bychom to měli zapsat do definice, tak z mého hlediska by se z této definice nemělo skutečně nic ztratit. A pro mě je důležité, abychom se podívali nejen na tyto dva právní akty, ale také na ty různé další právní akty, které s tím souvisejí. Jde například o kosmetiku, o rámcovou směrnici o vodách. Zde jsou různé právní akty, které jsou s tím spojeny, kterých se to týká a ta definice by měla platit pro všechny. Takže pro mě zde vyvstává otázka, jak skutečně zapracujeme to hodnocení rizika a kam. A domníváte se, že na základě těch definicí, kterých zde máme v eh, oblasti zemědělství, eh, že se tedy přijde o mnoho produktů na ochranu rostlin. Je to otázka, která je opravdu velice důležitá pro zemědělství, pokud bychom měli eh, opravdu se zabývat udržitelným zemědělstvím a ochranou rostlin, tak eh, bychom se měli také podívat na ty poměry těch různých směsí, takže zde vyvstává mnoho otázek. Já si myslím, že jsme na, právné, na správné cestě, ale měli bychom také zapracovat ta kritéria VHO, což si ale myslím, že v tomto případě tak bylo. Děkuji. Děkuji pan posel Agniu. Děkuji pan poslanec Agniu. Thank you, Chairman. here, of course, got... To je snaha EU odstranit některé produkty eh, na ochranu rostlin z, z nerozumného důvodu. Co jsou to endokrinní disruptory? Jsou to látky, které narušují hormonální systém člověka. A sojová látka, látka na bázi sody může mít takový dopad. A podívejte se, co jíme se soj, vajíčka, všechno možné. A eh, estrogeny eh, jsou obsaženy v květáku, ve všem možném, v pivu. A potíže stanovit, eh, které endokrinní disfunkce jsou problematické, pokud vůbec problematické jsou. A endokrinní disruptory nespůsobují neplodnost mužů a rakovinu prsu, ale je tak jednoduché se neustále opájet těmito riziky je zde Evropská unie vina tím, že bojuje proti naprosto neznámým jevům. Žádné příznaky se zde nevyskutují. Co my vlastně víme? Víme, že benzylparaben je endokrinní disruptor, který můžeme odhalit na, na dětských kolech a eh, antikoncepce eh, také může mít dopad na hormonální systém a 5% dětí, které se narodí po požití, eh, může také tedy mít tyto dopady. A přírod, látky, které se při ně vyskytují, jsou stejně problematické jako endokrinní disruptory, ale vyskytují se v přírodě, a rozdíl je v tom, že tady jsou ty látky synteticky vyrobené a my je potřebujeme. Takže zásada obezřetnosti je skutečně vážně ohrožena. Je možné ji využít proti jakékoliv lidské aktivitě nebo inovaci. A my ty výrobky potřebujeme. Musíme vyrábět jídlo, které jíme, ale Martina, je mi líto, nemůžeme se opírat o ekologické zemědělství, abychom nakrmili svět. Děkuji. Děkuji paní posel Hazakamp. Paní poslankyně Hazakamp. Eh, mhm. Děkuji, paní, pane předsedo. Já jsem tady trošičku se cítím ztracena, protože od června už zde byla poměrně značná kritika k tomu návrhu, který předložila Evropská komise, pokud jde o ty endokrinní disruptory. Zdá se, že tam byl problém s těmi kritérii, například chemický průmysl samozřejmě byl spokojen s těmito kritérii, ale byl to černý den pro eh, životní prostředí a pro ochranu rostlin a lidí. A v podstatě komise přichází s tříletým spožděním. A Museli jsme čekat tři roky na to, aby byla ta kritéria stanovena. Potom zde byla určitá, celá řada určitých kritických bodů, které zde ale nenacházím. A ostatně doufám, že jsem eh, dobře si zapamatovala nebo pochopila, jak tomu skutečně je. Pokud tedy tento návrh by nebyl založen na hodnocení rizika, na těch nebezpečích, to by byl kroku předu a Světová zdravotnická organizace samozřejmě eh, musí, eh, její zásady musí být dodrženy a ty negativní účinky, které jsou dokázané, zejména tedy na lidi, ty byly přece zjištěny in vivo. Také jsme to zjistili u zvířat a také in vitro. Takže já se domnívám, že pokud bychom skutečně zohlednili tu definici VHO, tak to není problém, ale ještě zde zbývá to vlastně jsou zde ty aktiv přenesené pravomoci a vlastně je to tady samozřejmě důležitý bod, kterým se musíme zabývat. Nějak se mi nedaří sledovat toto všechno až tak zblízka, aniž bych, aniž bych měla ten text před očima a rádi bychom měli ten definitivní text návrhu komise už. A teprve v tomto okamžiku se možná budeme moci přesněji a podrobněji vyjádřit. Děkuji. Des. Pan poslanec Des. Ano, děkuji, pane předsedo, a děkuji také komisi za informace, které poskytla. Mně se to týká samozřejmě, pro, jsem trpěl uh, rakovinou, tak se mě to téma přímo týká. Nicméně jsem velmi opatrný, co se týká těch statistik a také těch vědeckých vysvětlení, které jsou někdy která jsou někdy příliš jednosměrná. Ty země, nejrozvinutější země jsou Švýcarsko a ty mají nejvyšší procento rakoviny. A rakovina má také co dočinění. Mám zde statistiku z, dva, z roku 2012 eh, u francouzských, eh, u německých žen kdy 400 e, případů rakoviny a potom od 48 to už bylo daleko vyšší procento, takže vidíme, že zde s prodlužováním se života stoupá také počet e, vzniku výskytu rakoviny také dále v souvislosti s ochranou rostlin je nějak už neexistuje žádná odborná skupina, která by se zabývala eh, tady těmi účinky na zemědělství. Zemědělci například mají podprůměrné procento výskytu rakoviny v Německu. Když jsem se už jsem a přitom jsme také samozřejmě používali prostředky na ochranu rostlin stejně jako ostatní zemědělci a při tomto procento výskytu je podprůměrné, takže nemůžeme říci, že každý prostředek je ohrožující. Možná bychom se museli také eh, obávat rizika spojených s plastovými lahvemi. Takže mně jde o to, že určitě aby bylo postupováno skutečně odpovědně na základě vědecky zjištěných poznatků. Mm, možná mm, bychom se měli musíme se podívat velice přesně na to, jaké prostředky musí být zakázány a které jsou nadále užitečné, protože si myslím, že kdybychom postupovali takto dále, že by to byla špatná cesta. Děkuji. Lusanra paní poslankyně Senra. Ta debata mně připadá velmi důležitá. Já jsem také zemědělkyně a myslím si, že na prvním místě je zdraví. Takže si myslím, že nejdůležitější pro zemědělce je, aby naše potraviny, potraviny, které dáváme každý den na stůl našim zákazníkům, aby byly bezpečné a zdravé. Na mně se zdá, že v tomto musí převládat princip obezřetnosti. Už eh, stačí těch snah snažit se vytvářet pořád nějaké problémy a nechávat podniky, aby nás obelhávali. Já si myslím, že s tím musíme skoncovat, musíme skoncovat s touto nejistotou kterou vyvolávají všechny tyto produkty, které jsou v oběhu. A já si myslím, že třeba zakázat mnohem více věcí. Měli bychom vést širokou debatu a dát chemický průmysl, usadit ho na jeho místo, ať prostě začíná, začnou dodržet princip obezřetnosti a přestat nám dodávat škodlivé produkty. O jejich škodlivosti navíc vědí. Údaje, které nám poskytují, jsou často falsifikované, takže to už opravdu stačí. Děkuji. Už se nikdo další nehlásí o slovo z poslanců? Ne? V tom případě poprosíme zástupce Evropské komise o reakci na poznámky poslanců a poslanky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za otázky i komentáře. Pokud jde o otázku, která zazněla jako první, o zákonnosti návrhu, mohli to tak říci, chci říci jasně, že tato otázka právní služby Evropského parlamentu se soustředuje na Eh, zákonnost eh, výjimky, tedy změny charakteru výjimky. Zda se opírá o eh, ohrožení anebo rizika plynoucího z vystavení té láce. Tedy jinak tedy ta otázka není problematická. Komise také na svůj názor na tuto otázku a chci vás ujistit, že komise velmi pečlivě zvážila zákonnost svého návrhu, než s ním postoupila dále. Ptáte se, co dělá rada? V tomto směru my jsme zatím nic nevěděli, protože jsme vstoupili do formální fáze projednání radou. My evidentně jsme v kontaktu s členskými státy skrze stále pracovní skupiny a argumentace na zákonnost byl určitě projednán, ale z různých důvodů komise názoru, že i charakter této změny přílohy je plně legální. Například se to týká i otázky, zda hovoříme o zásadních složkách nebo ne. A nejsem právnička, nechci to vysvětlovat eh, po, po právní stránce, ale jasná informace, že hovoříme o něčem, co je upraveno v příloze, aniž by to bylo upraveno v úvodním ustanovení nebo v samotném eh, článku textu, není tedy zásadním prvkem, kde, který by komise nemohla řešit. A za druhé je tu také výrazné zmocnění komise měnit eh, specificky tuto přílohu. A upravit tedy přílohu v duchu vědeckého a technického pokroku. A to je možné vlastně koncipat pouze v této souvislosti, protože jediná věc, která se zde dá měnit eh, v duchu vědeckého pokroku, je právě toto. Komise velmi pečlivě zvážila zákonnost návrhu zejména s přihlédnutím k, eh, k změnám u výjimek a komise zváží vhodný způsob seznámit s tímto stanoviskem globálně. Také jsem e, slyšela připomínky, že s tím návrhem není nikdo spokojen a že ten návrh je hodně kritizován. Myslím, že bychom měli být obezřetní z takovýchto závěrů. My jsme neslyšeli Eh, podstatnou kritiku k návrhu eh, vědecká kritéria založit na definici VHO. Takže nepanuje stoprocentní schoda, ale ta schoda je velmi široká. A od ta neschoda z některých nevládních organizací a z některých zemědělských kruhů eh, je zda má být zahrnutá Valence a zda některé kategorie mají být zahrnuty či ne. Já jsem už vysvětlil, proč jsme tak neučinili, ale v zásadě tato kritika eh, zásadně nespochybnuje volbu kritérií na prvním místě a způsob, jak jsme eh, je naformulovali. Také zde zazněly obavy, že by tato kritéria vedla ke, eh, k podstatnému, eh, podstatnému vymizení některých produktů. I tento aspekt jsme velmi pečlivě zkoumali v hodnocení dopadu a došlo i ke screeningu, abychom eh, mohli odhadnout rozsah aktivních látek, které by byly eh, dotčeny novými kritérii podle definic VHO. A zde musím upozornit, že screening není eh, vhodný vědecký způsob hodnocení. Ne všechna data byla dostupná a z hlediska času nebylo možné toto provádět, ale mm, externí firma provedla ten screening a asi 600 aktivních látek bylo eh, zkoumáno a 26 z nich eh, vlastně bylo signalizováno jako potenciálně látky splňující ta kritéria. Tady je to uvedeno na internetových eh, stránkách a v našem hodnocení dopadu jsme se také zabývali tím, jak, co by to potenciálně znamenalo pro zemědělství. A dospěli jsme k závěru, že ano, eh, bez pochyby to má dopad, ale hovoříme o látkách, které jsou endokrinními disruptory mohou být tak definovány a evidentně ochrana zdraví je prioritou. Jeden řečník odkázal také na eh, endokrinní disruptory v přírodě. S přírodním výskytem, eh, tím jsme se také zabývali v hodnocení dopadu, samozřejmě vyskytují se látky, rostliny a tak dále a tak podobně, které mají vlastnosti endokrinních disruptorů. A tento návrh a vědecká kritéria nemají za cíl e, něco s tím činit. Na druhé straně, a tady se musím vrátit k tomu, co je jádro definice. První prvek definice je, že třeba e, negativní účinek my nechceme vybírat látky, které neprokazují negativní účinek. A v minulosti řada z vás to ví. Některé látky existovaly, které měly velmi silné vlastnosti z hlediska endokrinních disruptorů, jako například DDT, a i zde jsme zaznamenávali negativní účinky. Například eh, tenčí skořápky u mořských ptáků. To byl dopad eh, vlastně endokrinních disruptorů. Ale to je vlastně jádro té definice a bez prokázání negativního účinku a kauzální vazby způsobením eh, hormonálním by taková látka nebyla vybrána jako endokrinní disruptor. Na druhé straně je velmi důležité zde zaznamenat, zda takové látky eh, by měly být předmětem naší eh, činnosti, protože jsme prokázali negativní účinek. A druhý krok by potom byl vlastně dopad na uplatnění té výjimky. Zda tady existuje eh, zanedbatelné riziko z hlediska vystavení této látce a zda to nemůže být prokázáno a myslím, že komise má stejný názor. Ty látky by prostě neměly být dál na trhu. A my jsme odhadli rozsah a počet takových výrobků, které by byly dotčeny. A skutečně je pravda, že zásada obezřetnosti je základem naší legislativy i základní legislativy, ve které působíme a určitě chceme na tomto základě pokračovat. Pokud jde o formálně otázku, proč byl použit akt přenesené pravomoci, to už bylo eh, stanoveno, když byl koncipován základní právní akt, které nástroje mohou být použity a budou použity pro další eh, vývoj vědeckých kritérií a navržený text a schválený komisí 15. června je široce dostupný a jsem přesvědčena, že byl také předán parlamentu a je to součástí celého balíčku, který je k dispozici spolu s hodnocením dopadu a také spolu se sdělením, takže je možné se tím zabývat. Poslední věc, já ke kterému bych se chtěla vyjádřit, je dopad na další eh, legislativu společenství. Endokrinní disruptory nejsou výlučným výskytem v oblasti biocidních eh, produktů a produktů na ochranu rostlin. Komise bude také jednat v kontextu implementace svých právních povinností u AKI EU. To se týká eh, nařízení o kosmetických přípravcích a nařízení REACH a časem horizontálnější přístup k různým látkám, které jsou upraveny v současnosti, bude podniknut. Ale ten systém byl tak koncipován, eh, že komise má právní povinnost eh, předložit u biocidních produktů a produktů na ochranu rostlin a příslušné legislativy tyto návrhy a proto jsme tak postup, proto jsme to udělali. A tady bych chtěla zdůraznit, že existuje široká schoda na užitečnosti definicí VHO. Nesouhlasím, že je to předmětem široké kritiky samo o sobě. A za druhé bych chtěla zdůraznit, že pro ty, kteří se chtějí hlouběji e, zabývat hodnocením dopadu, je také transparentní a přechodná kritéria v současnosti nejsou skutečně e, přizpůsobená vhodná, protože e, zde jsou také defino, definovaná falešně pozitivní látky, které vedou k, k zákazu některých látek. A a také nezachycují, nepodchycují veškeré eh, endokrinní disruptory a neodpovídají eh, současnému vědeckému poznání. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji. Ale vidím, že jste se ještě přihlásili, takže zde máme druhé kolo otázek. A jako první dostane slovo pan poslanec Egňů a prosím, abyste se hlásili ještě další. Pan poslanec Egňu, prosím. Děkuji za druhou příležitost, pane předsedo. Bylo zde zmíněno DDT ze strany komise a to je zajímavé ze dvou stran. Za prvé, když bylo DDT staženo, mnoho dětí v Africe dostalo malárii. Takže je zde prostě rovnováha mezi dětským životem a, a, a životem e, divočině. Když zakážeme DDT, tak e, ale nastane další problém, protože ženská antikoncepční pilulka, když e, se potom dostane do vody, vede k feminizaci ryb. Takže to, že mořským ptákům se stenčuje z kořápka eh, vajíček, eh, také souvisí s tou ženskou antikoncepční pilulkou. Takže když zakážete DDT, musíte zakázat i antikoncepční pilulky. Já jsem zvědav, jak to naše společnost bez toho zvládne. Děkuji paní poslankyně Hazekamp. Děkuji, pane předsedo eh, připomínka pana Egnu, já se k tomu nebudu už vyjadřovat, ale chtěla jsem položit otázku, která se týká eh, časového harmonogramu a kdy vlastně ten definitivní text komise bude k dispozici. Ráda bych měla o tom informace. Děkuji. Děkuji. Vidím, že už se nikdo další nehlásí, takže ještě jednou dám slovo zástupkyni komise. Prosím. Děkuji. Začnu od konce. Text, který podpořila komise, je k dispozici, jak jsem řekla, v kontextu probíhajících eh, jednáních eh, je v procesu konzultace v souvislosti s aktiv přenesené pravomoci jak jsem říkala, dostali jsme už poznámky a uvažujeme, že celý text ještě přepracujeme. Chceme, aby byl text jasnější. Chceme odstranit veškeré nejednoznačnosti, aniž bychom pozměnili ten základní přístup, na kterém stojí náš návrh. Chci také zdůraznit, že parlamentní odborníci také navštěvují diskuse o aktu v přenesené pravomoci, takže mají informace z první ruky o povaze a obsahu diskuzí. Ptala jste se na harmonogram, já vám mohu říci, že chceme vést ještě nebo mít ještě jedno kolo setkání nad tím zrevidovaným textem, to bude ještě letos, ale nevím, jestli budeme ještě nad tímto textem letos hlasovat. Myslím si, že to nestihneme. Ale to je jen takový výhled, to záleží také na dalších hráčích. Komise doufá, že hlasování proběhne na začátku příštího roku o tom prováděcím aktu a vzhledem k tomu, že chceme jít eh, postupovat tam paralelně s oběma texty, s oběma akty, tak předpokládám, že budeme hlasovat na začátku příštího roku. Jen dvě poznámky k DDT, jenom abych eh, to vyjasnila. Ta látka už je dlouho zakázána kvůli svým jasným vedlejším účinkům. Je velmi zajímavé, co zde zaznělo, protože když se zamyslíme nad biocidními produkty a legislativou o biocidních produktech a také o legislativě nad ochranu rostlin, tam všude jsou klauzule, že pokud je potřebný nějaký produkt k tomu, aby bojoval proti závažným chorobám rostlin, tak je zde také možnost výjimky. Zazněla zde také antikoncepční pilulka. To je diskuse, která probíhá na vědeckém poli v kontextu rámcové směrnice o vodách, protože některé z těchto látek, které jsou vypouštěny do vody, mají účinky jako endokrinní disruptory, takže na tomto poli se budou také zohledňovat eh, tyto účinky farmaceutik na životní prostředí. Děkuji. Já také děkuji. Nikdo další už se nezhlásí o slovo, takže můžeme uzavřít tento bod. Děkujeme za přednesené informace a přistoupíme k následujícímu bodu. To je prezentace komise o africkém prasečím moru. Jak víte, je to velmi vážná infekční choroba, věčně nebo většinou smrtelná. Neexistuje žádná vakcína, nicméně není přednostná na lidi ani na jiná další zvířata, jen na prasata a divoká prasata. Byla považována za exotickou chorobu s výjimkou Sardínie, kde je tedy endemická. V současné době ale máme problém u nás, v Evropě. A konkrétně nebo především ta situace se týká Polska a baltských zemí. Přenáší se především divočáky dostala se k nám z východu, právě přinesli divočáci, ale myslím si, že více aktuálních a přesnějších informací uslyšíme od představitele komise. Prosím. Čekáme na, Čekáme na prezentaci. Jak budete připraveni?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 Děkuji komisi za to, že jste dali příležitost vysvětlit situaci a opatření, která chceme přijmout eh, na zastavení této exotické choroby. Mám zde dlouhou prezentaci, ale vizuální a poměrně didaktická. Měli jsme tuto chorobu v EU už dříve a podařilo se nám ji zastavit a vykořenit už několikrát eh, na několika místech v EU, takže víme, že náš přístup je efektivní, pokud jde o vymícení této exotické choroby. Co se stalo? Teď nedávno, a tady vám ukážu několik map, eh, které hovoří sami za sebe. Je to choroba vepřů, která neovlivňuje žádné další druhy ani lidi, takže je to opravdu jen zvířecí choroba. Přesunula se z Afriky na Kavkaz. To se stalo v roce 2007, tedy už dávno. A stalo se to Eh, když lodě přepravovaly kontaminovaný materiál. Potom se to přesunulo do Gruzie, tam vidíte ty modré tečky. Tam eh, je výskyt na těch postižených farmách. Pak se to začalo pohybovat na sever, na sever a ještě více na sever. Tady vidíte Ruská federace výskyt v roce 2011, v roce 2012 se to trochu uklidnilo, ale v roce 2013 to postihlo další zemi v regionu, a sice Bělorusko, a odtamtud, toto je obrázek z roku 2014, se to začalo šířit do Evropské unie. Toto je náhled na to, jak se posunovala nebo šířila epidemie. Takto by se ta nemoc šířila, kdybychom uplatňovali ruské politiky na zastavení choroby. Vidíte, že to se nestalo, toto je, tento obrázek je z ruské prezentace z roku 2013. Co se stalo na severo východě Evropské unie vypadá takto. V roce 2014 se k nám dostala tato choroba a Dostala se sem vždycky přes hranice našich sousedů Ruské federace a Běloruska. Ty žluté tečky jsou případy u divočáku a ty zelené jsou u domácích vepřů na farmách. V roce 2015 se to trošičku zhoršilo, ale pořád ještě to bylo omezeno na určitý region. Toto je rok 2016, toto je ta nejnovější mapa choroby. Jak vidíte, tolik se ta nemoc zase neposunula. Máme více teček, protože zvyšujeme dohled a máme tady modré tečky, modré hvězdičky, ale také tam máme oznámení o dvou případech u domácích prasat perspektiva. Vidíte, že ta postižená oblast je velmi malá, když si to srovnáte s oblastí, která byla postižena v jiných zemích v letech 2007 až 2014. A teď jak se vyvíjí tato choroba v evropském regionu v posledních dvou letech. Toto jsou roky 2015 a 2016. Jak vidíte, choroba se rozšířila v Rusku a na Ukrajině, zatímco ty tečky nebo červené a zelené symboly, které ukazují výskyt u divokých a domácích vepřů zůstávají v podstatě na stejné pozici v Evropské unii. Tady je nová mapa, která ukazuje, jaká je současná situace afrického moru prasat v regionu. Znepokojivé pro nás je situace na severu Ruské federace. Tam vidíte takový hrozen nedávných výskytů. Takže vidíte, že tam je aktivní šíření viru, aktivní šíření choroby a také na jihu Ukrajiny, blízko Moldavska. To je vážná a znepokojivá situace pro Evropskou unii. V Moldavsku se také nedávno tato choroba vystihla. A vzhledem k tomu, že je to země sousedící s Evropskou unii, tak máme navíc ještě určité pochybnosti o tom, jak Moldavci tuto hrozbu zvládnou, tak to pro nás představuje riziko. V baltských zemích a v Polsku se nám poměrně daří udržovat tuto situaci pod kontrolou, ale z Moldavska nám hrozí nové nebezpečí. Jak vypadá naše politika? Jaké nástroje uplatňujeme v Evropské unii? Tady je soubor těch hlavních nástrojů. Já je rychle projdu. Určitě budeme mít čas hovořit o detailech, pokud si to budete přát. Lépe jsme harmonizovali legislativu, veterinární legislativu, především pokud je o kontrolu zvířecích chorob. Máme legislativu, která se odráží ve směrnici rady a ta obsahuje ustanovení ohledně toho, jak eh, řešit eh, případy šíření chorob. Máme zde plány, které musí mít eh, vydány členské státy a musí být připraveny hned využít všechny nástroje na zastavení choroby a druhý další nástroj je regionalizace, k tomu já se ještě vrátím a řeknu vám, jak interpretujeme princip regionalizace. Rozdělíte prostě teritorium na dvě území. Na jedné straně je zde to postižené území a na druhé straně je území kde ta choroba není, musíte to dokázat a v tom případě vidíte, že Polsko je rozdělena, rozděleno jasně na dvě části. Máme malou část Polska, kde je ta choroba a velká většina polského území tam pořád ještě ta choroba není a my doufáme, že tam ani nebude. Máme laboratoř, která je referenční laboratoří a poskytuje podporu, ukazuje, jaké máme diagnostické nástroje, testy, které musíme použít. My spolufinancujeme a někdy zcela financujeme některé kroky na vykořenění choroby, Sami provádíme také svůj audit a inspekci, abychom věděli, zda ta opatření jsou skutečně uplatňována v terénu tak, jak je naplánováno v legislativě. Máme také skupinu expertů, veterinářů, odborníků ze všech členských států, kteří jsou připraveni, že budou vysláni do zemí, aby pomohli čelit eh, hrozbě této choroby, především v Evropské unii ale mohou být vysláni i do neevropských zemí. A pak máme další nástroje, které nám pomáhají řešit tuto chorobu, to je školení, osvětové kampaně, máme také vědecké poradenství, naše vědce, ti nám poskytují vědecké informace, které jsou využitelné v terénu. Máme také vědecké poradenství od specializované agentury Evropské unie. Spolupracujeme s našimi sousedy, především na východě, Rusko a Ukrajina. Za tímto účelem máme rámec, spoléháme se na mezinárodní organizace jako FAO nebo Světová organizace pro zdraví zvířat. A kromě toho máme další aktivitu Evropské unie, a sice výzkumné projekty, které nebo výzkumný projekt, který usiluje o nalezení nových nástrojů na potlačení této choroby. Uplatňujeme politiky, které jsou dobře známy v případě těchto chorob. Legislativa nám jasně říká, co máme dělat, stanovíme nebo vytýčíme takové okruhy, bohužel eh, musíme porazit eh, ta nakažená nebo ohrožená zvířata, takže my to uděláme a v této oblasti stanovíme restrikce. Pokud to nestačí k vymícení choroby během několika měsíců, tak přistoupíme k regionalizaci. Jak jsem říkal, je to dobře přijímaný princip eh, kontroly chorob zvířat, kde si vytyčíte tu zasaženou oblast, kde předpokládáte, že ta oblast je, a čistou oblast, tu část země nebo unie, kde ta choroba není. Takto v současné době uplatňujeme regionalizaci v Evropské unii. To, co je šedé, světle šedé, to je bez výskytu této choroby a potom to růžové, modré nebo červené, tam se ta choroba vyskytuje a tam uplatňujeme různá opatření. A přísnost těch opatření závisí na riziku a riziko souvisí s výskytem té choroby. Červená to je nejhorší a růžová je trochu lepší a modrá to je nejlepší, ale přece jen eh, tam některý výskyt je. U červených je výskyt eh, na farmách i u divokých zvířat, eh, růžová to je výskyt pouze od divokých zvířat a modrá tam nemůžeme jasně říci, že je to bez výskytu choroby. To vše samozřejmě závisí na epidemiologickém vývoji této choroby, tak eh, se to upravuje podle té epidemiologické situace. V současné době to vypadá takto. Velká eh, část eh, Lotyšska, velká část Estonska, menší část Litvy a malá část Polska. Tam jsou restrikce, bohužel nemůžeme říci, že tam jsou oblasti bez výskytu choroby, nicméně my se na to díváme s odstupem a vidíme, že tato oblast Evropské unie, která je regionalizována a která je považována za nakaženou, ta není tak velká, když si uvědomíme, jak velká je Evropská unie a jak velká je produkce prasat eh, v Evropské unii. A udržujeme to v tomto poměrně malém eh, prostoru už tři roky, takže jsme poměrně úspěšní a děláme všechno pro to, abychom detekovali tuto chorobu. Tady tato čísla nám ukazují, že vynakládáme velké úsilí na to, abychom detekovali tuto chorobu i u divokých zvířat, takže jsme v uplynulém roce otestovali více než 100 tisíc divočáků a není snadné divočáka najít a zastřelit a otestovat. Takže na to potřebujeme peníze pro tyto aktivity. A teď se vracím k tedy k penězům, k této důležité části. Potřebujeme peníze na to, abychom spolufinancovali důležitá opatření. Dohled, to je ta aktivita vyhledávání této choroby pomocí testů, analýz vzorků, které jsou odebrány buď od domácích vepřů nebo od divočáků. Uplatňujeme bio, bezpečnost, to znamená dezinfekci, potřebujeme vybavení, to také platíme, snažíme se vzdělávat, školit naše farmáře, protože tato část Evropy byla velmi vzdálená této chorobě, je daleko od Afriky a nikdy tam nevypukl africký praseční mor. Vzpomeňte si na ten můj první slide. Na severu Evropy farmáři a veterináři měli větší zkušenosti. Tady je to úplná novinka, takže musíme vést vzdělávací kampaně. Je to důležité, abychom eh, zastavili eh, postup této choroby a proto bohužel musíme porážet prasata, jsou-li nakažená nebo jsou-li ohrožena a musíme tím pádem omezit počet těch nakažených zvířat tím, že brzy porazíme zvířata, která se nacházejí na malých farmách, kde je nízká biosekurita a nízká schopnost čelit těmto věcem. Provádíme vlastní audit, máme své vlastní ředitelství, které vede audit a inspekce a analýzy a výsledky nám ukazují, zda se nám daří dobře či hůře a členské státy, ty čtyři postižené členské státy, těm se vede poměrně dobře, jsou efektivní, zajišťují brzké odhalení, včasné odhalení nemoci, brání šíření této nemoci. Jak jste viděli, žádné další země nebyly postiženy touto chorobou, jak předpovídalo Rusko, to se zatím nestalo. Zatím tato choroba není v Německu, zatímco ten ruský slide jasně ukazoval, že tam ta šipka dospěje. Je to tedy poměrně malá postižená oblast, protože my přísně omezujeme pohyb, i když je to trošku bolestné. Audit doporučil, abychom posílili biobezpečnost, abychom zlepšili naše legislativu, zlepšili kontrolu pohybu a samozřejmě musíme přidělovat zdroje. Spolupracujeme na mezinárodní úrovni s cílem mít regionální přístup eh, ke kontrole této nemoci, která je přeshraniční a nemůžeme ignorovat nebo zanedbávat naše sousedy, musíme s nimi spolupracovat. A proto máme zastřešující organizaci. Je to z naší iniciativy, my na to tlačíme, setkáváme se, diskutujeme, domlouváme se na věcech a na opatřeních se svými sousedy. Za tímto účelem máme k dispozici experty, kteří jedou do terénu a poskytují nám přímý pohled na tuto věc. Je to poměrně úspěšné a mohu vám říci, že spolupráce ze strany našich sousedů se v uplynulých letech zlepšila. Odborníci samozřejmě poskytují doporučení, akce, některé z těchto akcí stojí peníze a některé z těchto akcí se těžko implementují. V každém případě s jejich podporou se nám daří poměrně dobře tuto nemoc držet pod kontrolou. Máme jisté kritické body, o tom víme. Je to totiž choroba, která je na rozhraní mezi divokými zvířaty a domácími zvířaty. Další kritický bod je to, že se krmí prasata kuchyňským odpadem a to nejde, to se nesmí kvůli problémům se zdravím zvířat. Takže my monitorujeme uplatňování tady tohoto zákazu a další velké riziko, které jsme odhalili, jsou eh, mrtvoly, mrtvá těla těch divočáků, kteří umřou v lese. Čím dříve odstraníme tyto kontaminovaná těla, tím rychleji vymítíme chorobu protože divočáci ti eh, žerou i těla mrtvých uhynulých zvířat eh, v zimě a tím pádem se ta nemoc dále šíří. Takže to je tedy krok, eh, který také děláme a to jenom uvádím, abyste si uvědomili, že čelíme něčemu, co je opravdu velmi těžké. Potom na mezinárodní aréně se také pohybujeme. Tam na nás naši sousedi uplatňují velmi bolestivý zákaz vývozu <clears throat> vepřového masa. Ovšem Rusko neposkytlo žádné důkazy pro tento zákaz. My si myslíme, že ten zákaz dovozu našich produktů z celé Evropské unie je neopodstatnění, proto my jsme šli k VTO a tam jsme si na to stěžovali, na ten ruský zákaz a máme zde zprávu z panelu VTO. Pořád ještě pokračujeme ve sporu a Ruská federace se může odvolat proti této zprávě VTO. My bojujeme s tou chorobou a bojujeme také na jiném poli. Víme spoustu věcí, máme vědecké poznatky, které nám pomáhají kontrolovat tuto chorobu. Víme, že divočáci nejsou stěhovavá zvířata, zůstávají na jednom místě, to je důležité. Víme také, že zde není žádný přímý vztah mezi počtem divočáků a závažností choroby. Víme, že biobezpečnost je prostředkem, který brání vstupu choroby na farmu. To je velmi důležité, protože i když víme, že ta choroba je v divočině, měli bychom být schopni zabránit, aby se tato choroba nedostala na farmu. A ten problém v divočině je řešen jinak, než když máme tuto chorobu na farmách. To je mnohem složitější a má to mnohem horší dopady na uživatele. Také víme, že tento virus Eh, neprodukuje dlouhodobé nosiče, že ta zvířata nepřežívají dlouho. Máme vlastně štěstí, že nakažená zvířata rychle umírají. Je to trošku, trošku kruté, ale z veterinářského hlediska, z veterinárního hlediska je lepší, když to zvíře rychle umře, než aby dlouho přenášelo virus. A víme, co máme udělat s těmi divočáky a děláme to. Máme možnosti, které jsou hodné nebo ne, záleží to na okolnostech, můžeme být radikální a můžeme se pokusit odstranit nakažená těla. A buď tím, že zastřelíme všechny divočáky, to nejde, anebo velmi rychle můžeme odstraňovat ta těla z lesa, co je velmi rychlé, jak rychle můžete hledat eh, třeba v nakažených oblastech s hustými lesy, těžké přístupných oblastech těla divočáku. Víme, že bychom měli naplánovat dlouhodobou akci, která vyřeší ten problém způsobem, který je realizovatelný a udržitelný. Víme, že můžeme usilovat o omezení populace divočáků tím, že nebudeme krmit a mnozí z nich eh, prostě přirozeně umřou, to je prostě život v divočině. V zimě si nenajdou potravu, pokud jim tedy lovci nebo lidé neposkytnou potravu a my tomu budeme bránit. A můžeme také omezit, snížit populaci tím, že budeme lovit, že budeme lovit bachyně, které tím pádem nebudou mít celátka a populace bude postupně se snižovat na určitou úroveň, která nám umožní lépe kontrolovat chorobu. Toto děláme tedy v současné době a co chceme dělat do budoucna. Chceme uplatňovat vědecké principy, které jsme dostali od eh, Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a také od svých sousedů na východě. Rozhodli jsme se, že budeme dlouhodobě se snažit eh, řídit eh, populaci divočáků, Rozhodli jsme se pro intenzivní lov eh, samic eh, divokých prasat. Používáme techniky, které jsou poměrně dobře popsány. Nechceme divočáky nějakým způsobem eh, ohrožovat, trápit, chceme prostě v tichosti zabíjet ta zvířata, která jsou pro nás problematická. Někteří to příliš eh, neakceptují, především lovci, ti je rádi eh, krmí, starají se o ně, eh, loví je a chtějí mít širší populaci, aby měli co lovit i příští rok, takže lovci nejsou úplně nakloněni této naší snaze, takže to je také výzva, musíme vést informační osvětové kampaně, musíme se snažit ovlivnit chování lovců a snažíme se rychle odstraňovat uhynulá těla. A odměňujeme ty, kteří přinesou uhynulé tělo na místo, kde je tedy bezpečně zničeno. Samozřejmě na to musíme vyhradit určité prostředky. A druhý faktor, který řešíme, je lidský faktor. Už ten divočák, to je výzva, lidé aspoň mohou být vzděláváni, vychováváni a k tomu využíváme osvětové kampaně. Snažíme se použít jak metodu cukru, to jsou nějaké peníze, tak i metodu byče. Tam některé věci musí být povinné a někteří z našich farmářů nejsou tak nakloněni některým věcem. A proto máme také vynucující opatření, která musíme použít. Musíme zlepšit naši biobezpečnost, farmáři se musí naučit, že některé věci prostě dělat nemůžou, když máte takovou chorobu, jako je africký mor prasata, když ji čelíte. A potom interakce mezi dvěma odvětvími, dvěma sektory, lovci a farmáři. To je velmi komplikované, především pokud je farmář zároveň i lovcem tam je potom střed zájmu. Mám se starat o svá zvířata v lese, abych je potom mohl střílet a jít na party se svými kamarády lovci, anebo mám spíše chránit svá zvířata na farmě. A tu je dilema, které čelí farmáři, kterému čelí farmáři na farmách a, a budou to řešit tuto zimu. Co budou dělat? Buď budou chránit svá zvířata na farmě, anebo půjdou prostě v neděli do lesa a střílí na všechno, co se hýbe. Takže musíme být dynamičtí, musíme zrevidovat své principy, tolikrát, kolikrát to bude nutné. Pokud jde o regionalizaci, tam um, provádíme aktualizaci, buď tím, že rozšíříme tu omezenou zónu, anebo ji naopak snížíme, uh, omezíme, když uh, klesne riziko a už také máme strategii exitu, jak postupně odstranit ty restrikce, jakmile bude nákaza zažehnána. Musíme ale proskoumat i další možnosti pro udržitelnost, to znamená, abychom zmírnili utrpení producentů tím, že jim zajistíme jisté odbytiště pro jejich produkci. A to jsme poměrně kreativní a napínáme veterinární pravidla na maximum. A konečně musíme posílit dohled, to znamená detekování, odhalování nemoci pouze tam, kde budeme vědět, že tam ta eh, choroba je, tak pouze tak můžeme chránit eh, tu velkou, zatím nezasaženou část Evropské unie. Připomínám, jsou to pobaltské země a malá část Polska, kde ta nemoc je, ale velká většina Evropské unie zatím touto nemocí postižena není. Jak říkám, toto je více věda, ale musíme to mít na paměti. Když eh, snížíme hustotu divočáků, tak eh, tuto chorobu zcela nevymítíme, protože to nezávisí, nezávisí pouze na počtu divočáků. I když máte velmi malou populaci divočáků, tam nikdy nemůžete odstranit tuto chorobu zcela, protože ta choroba zůstane v těch uhynulých tělech eh, přes zimu, které jsou v lese. A pak zde máme také výzvu u domácích prasat. My tu chorobu velmi dobře známe je to většinou pomalá choroba. Není to jako u té velmi patogenní tačí chřipky, kde všechna zvířata uhynou přes noc. My musíme dělat tedy dohled, lidé nám řeknou, kde jsou ta prasata nemocná. My odhalíme 97% výskytu, ale pouze 3% nám ještě zůstávají a to ještě musíme zlepšit, musíme zlepšovat biobezpečnost. Děkuji. A rád bych ještě využil dvě nebo tři minuty vašeho času k tomu, abych eh, vám řekl něco o nové chorobě. Tu je nová výzva, abyste se s ní tedy seznámili. Mapy tady nejsou, takže vám to řeknu pouze ústně, je to choroba LSD, je to choroba dobytka, je to exotická choroba, která vstoupila na území Evropské unie přes Turecko, to je naše sousední země, ovlivnilo to Balkán v širokém slova smyslu jak země v EU, tak i mimo, především tedy země v EU, to je Řecko a Bulharsko, ale také eh, bývalou eh, Jugoslávskou republiku, Makedonie, eh, Černou horu a tak dále. Naštěstí se to zastavilo v severní části Bulharska, takže Chorvatsko a Rumunsko, tam ta choroba není. A to je díky intenzivnímu úsilí veterinárních úřadů v uplynulých měsících. Tam docházelo k vakcinaci skotu, musím říci, je to exotická choroba, která nikdy v Evropské unii nebyla. Je to ošklivá choroba, přináší hmyz, takže to je výzva. A máme nástroj, máme vakcínu a používáme evropské prostředky, evropské peníze na to, abychom poskytli vakcíny těm, kteří potřebují. To znamená Bulharsku, Chorvatsku. Ti fungují jako nárazník a chrání zbytek Unie. Taky Řecku, které je velmi postiženo, ale také neevropským zemím. Černá hora, Albánie, Kosovo, Firom a Srbsko. Tak si představte tento obrázek. A tím bych vám chtěl říci, že to není na severu, ale, nebo nejen na severu, ale také na jeho východě. My poléháme na efektivitu našich sousedů v potlačení této ošklivé choroby. Děkuji. Bardzo děkujeme. My také děkujeme. Zahajujeme diskusi. E, ačiū gerbiamas pirmininkė už suteiktą. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. A samozřejmě díky za zahrnutí této otázky do dnešního pořadu jednání. Dovolte mi říci, že v Litvě a v Pobaltí je situace opravdu vážná a nezlepšuje se. Kroky, které byly podniknuty nám pomohli lokalizovat ten problém, ale v zásadě máme dojem, že vlastně jen tak čekáme, až ta choroba zmizí a je smutné, že tato opatření nám vlastně umožní pouze lokalizovat eh, problém a ne jej řešit. A dohody týkající se lovu bachyň eh, se nerealizují a myslivci nejsou motivováni a populace eh, divočáků se zvyšuje. Je to vážná hrozba, vážné onemocnění a je třeba závazných rozhodnutí, aby každý byl povinen podniknout příslušná opatření došlo k novému výskytu v Polsku nedávno a bohužel ta situace se v Polsku zhoršuje. A k dnešnímu dni tato situace se mírně zlepšila, ale je to milný dojem. Já pocházím z regionu, kde 20 tisíc prasat bylo utraceno v loňském roce. A bohužel důvod eh, výskytu v této oblasti nebyl odhalen, takže nikdo vlastně neví, jak ta choroba vstoupila do této oblasti. Zda to bylo skrze krmivo, anebo díky komárům nebo mouchám, nebo zda je přenos, zda přenos nastal jinak. Prostě nevíme, proč došlo k tomu výskytu choroby. A je to skutečně smutné, že Evropská unie nedokázala dospět k dohodě s Ruskem a Běloruskem. Máme odlišná pravidla, my máme přísnější pravidla, ale v Bělorusku pouze Eh, eh, farmy, kde došlo k výskytu, jsou vlastně eh, předmětem opatření. Tam je ta situace řešena a je obava, že se nemoc rozšíří z Běloruska skrze krmivo. A další komentář. Asi před rokem. Když jsem se Eh, dozvěděl o očkování a očekával jsem, že něco uslyším. Nebylo zřejmé, zda bude ten, tato vakcína, zda očkování bude vyráběno, ale zatím nebyl vypsán tender na výrobu vakcíny. Co se tedy stane v budoucnosti? Řada farmářů nemůže chovat prasada pro vlastní potřebu a takových farmářů je mnoho v Litvě. A ptají se, kdy budeme moci obnovit eh, chov prasat. A potřebujeme prasata, máme rozsáhlý sektor vepřového masa, kdy bude možné pěstovat prasata? Pan, paní Mler? Dámy a pánové, já bych chtěla velice srdečně poděkovat komisi za tu rozsáhlou zprávu o podrobnostech eh, této nemoci. Myslím si, že už jsme na dobré cestě. Já jsem tento týden byla v Lotyšsku a vím, jak ty provozy, ty farmy jsou tím dotčeny a že vlastně zemědělci a farmáři nevědí, jak to půjde všechno dál. Hovořil jste o velmi eh, podrobně o problematice divočáku a já bych tedy chtěla říci, že v Bavorsku asi máme asi 60 tisíc eh, divočáků, které se, kteří se střílejí každý rok. Samozřejmě víme, že se přenášejí mi nemoci, to riziko je velké a já doufám, že tedy ty programy vymícování budou ještě aktivnější. Já nevím, jak v těch jednotlivých zemích probíhá odstraňování mrtvol těch zvířat. U nás v Německu se ta zvířata, ty mrtvoly spalují při vysoké teplotě a při intenzivním tlaku, aby opravdu ta, ty zárodky té choroby se odstranily. Samozřejmě to je potřeba, aby země tedy odpovídajícím způsobem plánovali spekulovat o příčinách. Já bych chtěla trošku odporovat mému předřečníkovi. Spekulovat o příčinách to nám nepomůže. Myslím si, že musíme jednat. Určitě ještě samozřejmě potřeba vést další jednání s Ruskem, to bych přivítala a byla bych skutečně ráda, kdyby se postoupilo ku předu, protože obavy v, v chovatelů prasat jsou velké a také, co se týká odpadu z kuchyní, eh, používat jako krmivo. V Německu už je to poměrně dlouho zakázáno a doufáme, že také tomuto by se mělo tímto zamezit. Takže ještě jednou děkuji za tuto prezentaci. Potom té nodulární dermatitidy také z kotu, to je opravdu velká obava i u nás, zejména v jižním Německu. Víme, že skot opravdu umírá masivně, a pokud bychom nyní měli vakcínu, která by byla také účinná, tak bych opravdu vás požádala, abyste dělali všechno možné a věnovali také peníze do toho, aby se tato nemoc vymítila co možno nejširším způsobem. Já jsem v těsném kontaktu také s našimi orgány eh, pro zdraví zvířat. A Samozřejmě oni by také chtěli určitým způsobem se zapojit nebo být nápomocní při vývoji takovéto vakcíny, takže prosím, poskytněme finanční prostředky na ochranu našich zvířat, našich zemědělců a já si myslím, že jak tedy u toho prasečího moru, tak u té nodulární dermatitidy skotu se nám toto podaří. Děkuji. Pan poslanec Hojtema. Děkuji, pan poslanec Hojtema. Děkuji, děkuji za podrobnou prezentaci. Mám otázku jménem kolegy z Finska. A já vám ji přečtu. Říká, africký prasečí mor je velkou obavou pro výrobce v Pobaltí, v Polsku a na východní hranici EU. EU a členské státy vynaložila úsilí proti šíření viru. Situace není pod kontrolou a to vyvolává velký tlak na členské státy je tu velká obava, že neexistují spolehlivá data o situaci v Rusku, zejména v oblasti Sankt Petersburgu. Dvě otázky. První otázka. Chtěl bych se zeptat eh, Evropské komise, jak můžeme získat eh, více spolehlivých ověřených údajů o situaci s africkým prasečím morem v Bělorusku a Rusku. Druhá otázka, omezení v rizikových oblastech jak eh, ztráty eh, chovatelů prasat eh, jsou kompenzovány. A mám drobnou otázku za sebe. Hovořil jste o obchodu, to je velmi zajímavé z vaší strany. A existují asi jednání mezi DG Sante a ruskými orgány. Vy jste zmínil VTO a výsledky ve VTO. Eh, je ta situace ve stavu status quo, nebo Evropská unie vyjednává se zeměmi, které nejsou podrobeny ruskému embargu, aby je bylo možné vyvážet do Ruska. Pan poslanec Egnu. Děkuji, pane předsedo. To byla vynikající prezentace, podle mého názoru velmi informativní. Děkuji. Chci se vás jenom zeptat na technickou otázku. Příznaky. Jsou příznaky eh, nezaznamenatelné po určitou dobu? A pokud ano, jak dlouho? A když eh, to zvíře projevuje příznaky, jak dlouho to trvá, než eh, zvíře zemře? To je velmi důležité. U divočáku Eh, je, divočáci mají zásadní význam pro šíření té choroby, ale ve Spojeném království není mnoho divočáků, aspoň jich nebylo mnoho před 40-50 lety, ale byli chováni eh, vlastně v domácím prostředí a ta zvířata utekla a máme nyní populaci divočáků a mě znepokuje, že máme také eh, mnoho prasat chovaných venku kde může dojít ke kontaktu s eh, divočáky. Takže to, to je problém. A pokud je o možnost šíření s výjimkou přesunu e, mrtvých těl a divočáků i prasat, jiné možnosti nejsou. A, e, v ránovití se také živí mršinami a, a ty to jsou stěhovavý práci a mohou vlastně také přistát někde v blízkosti prasat. A ptačí chřipka se právě šířila migrací ptáků z těchto částí světa. Takže je to určitý rozpor nebo anomálie. Když hovoříte o Rusku, já neříkám, že bych s vámi nesouhlasil, ale zdá se mi, že Rusko se chovalo odpovědně a zakázalo vývoz. A to je rozumné, pokud se něco takového vyskytne, ale světové orgány řekly, že to je nesprávné. Možná jsem to špatně pochopil, ale snad mi to můžete vysvětlit. A konečně vy jste řekl velmi rozumnou věc. Pokud jde o ti, kteří současně chovají prasata a střílejí divočáky, kdybychom to převedli na drubež, tak někteří zase postupují podobně v oblasti drubeže. To je možné i takto e, vlastně transponovat. Děkuji vám za odpovědi. Děkuji, pan Věgas. Eh, Děkuji. Možná jsem vás úplně že nepochopil, když jste řík, hovořil o tom, co se děje na Sardinii a v Itálii. Tam se také vyskytuje ten africký prasečí mor. Tedy eh, říkal jste v Itálii a jak to tam je? Je to endemické anebo je tam, rozšiřuje se tam kontaminace, nebo je tam také, jsou tam také určité pojistky. Hovořil jste také o tom výskytu této nemoci na Sardíny a já bych se chtěl tady zeptat, jak to vypadá. Divoká prasata samozřejmě jsou někdy v kontaktu s, dom- s domácími prasaty. V některých zemích je velmi přísná legislativa, která stanovuje, že je, e, musí být přijímána určitá závazná opatření, vlastně minimálně 6 metrů určitou čistou zónu a potom ještě eh, další eh, zóna, kde mohou být tedy venku chována ta dom, hospodářská zvířata, tedy určité bezpečnostní zóny a je tam velmi, jsou tam velmi silná omezení mezi, kontaktu mezi doma chovanými zvířaty a divoce, divoce žijícími zvířami. Tedy co se v této oblasti děje? v některých, v některých zemích tato pravidla nejsou příliš dodržována. Já bych tedy chtěl vědět, jak je tomu eh, u tady této nemoci. Zda skutečně existuje takové možnost, aby se investovalo do těchto preventivních opatření, aby opravdu se také tento způsob šíření mohl omezit, respektive kontakty mezi potenciálně nemocnými eh, divokými zvířaty a hospodářskými domachovanými zvířaty, tedy ty bezpečnostní zóny. Jak to tedy vypadá s těmi omezeními? Ta zvířata, která eh, co se týká těch eh, mrtvol, těch mrtvých zvířat, jak, jakým, jaká jsou zde omezení, co se týká uh, Potom také, eh, co se týká masa pocházejícího z těchto oblastí, Jaká jsou zde omezení? Protože to se netýká pouze divokých prasat, ale je to virus, který eh, je to něco, co se také může vyskytnout potom u masa nebo u dalšího zpracování masa tedy například jakým způsobem se zachází s tím masem a chtěl bych vědět, kam potom jdou tyto produkty a zejména jaká jsou omezení, která jsou s tímto spojena. A na, na závěr ještě v souvislosti s těmi lhůtami, jak to vypadá jaká je situace s určitým sanitárním zdravotním dohledem, který je zajišťován, když například eh, se to týká nějaké nové, nově vznikající populace v těchto oblastech, aby nedocházelo k její kontaminaci. A na závěr ještě otázka, co se týkající se klasického prasečího moru. Ten se také vyskytuje v těch zemích, to znamená klasický prasečí mor který má podobné příznaky jako africký prasečí mor. Rozdíl je, že ta, ten průběh nemoci je daleko rychlejší, takže existuje také rozlišování mezi těmito dvěma typy nemoci, nemocí, které mají podobné příznaky ale jak říkám, klasický prasečí mor se šíří rychleji. Existují také nějaké konkrétní plány k boji, k, k potírání tedy eh, této choroby? A jak to vypadá s vakcinací? Něco, něco už se podařilo dosáhnout v této oblasti na evropské úrovni u této populace. V současné době tedy zde máme v určitých regionech jak klasický prasečí mor, tak africký prasečí mor. A potom, pokud jde o to embargo, zákaz exportu, je Určitě myslím si, že je správné, aby bylo povoleno, aby země, ve kterých není rozšířen tento prasečí mor, aby se jich netýkal tento zákaz. A neměla by se celá Evropská unie házet do jednoho pytle. Děkuji. Děkuji bardzo. Já rovněž. Mm, děkuji. I já děkuji za tuto prezentaci. Velmi přesnou a velmi jasně ukazující rozměr tohoto jevu a hrozby. Má země Polsko je postiženo touto chorobou, jak zde bylo ukázáno na mapě, jen tedy u hranice, takže to je oblast několika okresů, ale bohužel má to dopad na produkci vlastně všude v celém Polsku. Přijali jste velmi přísná opatření, celý ten arzenál opatření, která jsou používána, jsou velmi přísná. Používají se také jako nástroj v té ohrožené oblasti pobídky na ukončení činnosti po dobu tří let. To také tedy vyžaduje jisté finance. Bylo koupeno také 100 tisíc kusů prasat v té ohrožené oblasti za tržní cenu, budou zpracovány a budou poskytnuty charitativním organizacím. To všechno produkuje obrovské náklady. Já bych se tedy rád zeptal, jestli Polsko na realizaci těchto extra programů může počítat eh, s podporou Evropské unie, anebo musíme se starat eh, jen z vlastního rozpočtu. Děkuji, paní poslankyně Moj. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala za tuto zprávu, ale jak už říkal můj předřečník, Vůbec se zde nehovořilo o zemi, kde je ohnisko už tolik let, a sice Itálie, konkrétně Sardinie, oblast, ze které pocházím. Ty škody na, nebo tedy na Sardínii už roky přetrvává ten problém eh, prasečího moru. Vy jste se o tom nezmínil, ale i komise už v roce 2013 poslala zástupce aby posoudili uplatňování norem, pokud je o prasečí mor na území. A zdá se, že ta otázka zůstala někde na širém moři. V Itálii s tím máme pořád ještě problém. Požadujeme fondy z Evropské unie, přitom nedochází k žádnému sledování uplatňování opatření na potlačení epidemie. Kdo by se v Itálii měl starat o zooprofilaxi? Dokonce i zástupce ministerstva zdravotnictví byl vyšetřován kvůli vakcínám. Celé oblasti chovu jsou v krizi. A jako vždycky za to zaplatí občané, čestní občané, kteří pořád ještě očekávají konkrétní odpověď od Evropy. Chci využít této příležitosti. Až do 18.10. zde máme Task Force na Sardinii, kde je také člověk, který je zodpovědný za používání těchto prostředků v rámci evropských programů. On by měl nad tím držet dohled, měl by se dívat na to, jak se v regionech eh, vynakládají tyto prostředky. A já bych při této příležitosti ráda řekla, že by bylo konečně vhodné, kdyby tato task force začala používat, eh, nebo tedy kontrolovat skutečně důkladně, jak se používají tyto evropské prostředky. Děkuji. Děkuji, pan poslanec eh, Gazon. Děkuji, pane předsedo. Já si také myslím, že ta přednáška byla skutečně mimořádně zajímavá a já bych se chtěl zeptat v podstatě téměř to, na co se ptal pan Egňu. Toto je opravdu velice znepokojivé téma pro zemědělce my, a také pro naše přátelé myslivce, k nimž patřím i já, kteří mají také starosti. Já bych chtěl vědět, jakým způsobem se projevuje tedy ta choroba na divočácích. Já myslím si, že se vyvíjí velmi rychle, jaké jsou příznaky a může se přenášet prostřednictvím jiných zvířat, například lišky lišky mám na mysli, jak, což je případ eh, jiných typů chorob. Děkuji. Už se někdo další nehlásí o slovo? Mohl byste tedy, prosím, ještě pohovořit eh, o divočácích počtu populace divočáků. Vy jste říkal, že ten počet populace, o velikost populace nemá vliv na šíření choroby. Mě by také zajímalo, jak se díváte na problém stavu divočáků a vůbec divokých zvířat? Často tyto stavy překračují normy, které jsou důležité pro zachování druhu. A pak se to stane velmi obtížným problémem také pro zemědělce. Jsou tady různá zvířata, ale já se omezím tady na divočáky, takže prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji za velmi inspirativní otázky. Řada z vás zná veterinární otázky a z toho mám velkou radost. Pokusím se projít většinu otázek v pořadí, ale pochopíte, že je to výzva. Pokud jde a spojím otázky ve snaze odpovědět koherentně. Jak postupujeme u divočáku, u lovu na bachyně? To jsou a jak můžeme postupovat eh, v divoké přírodě. My se snažíme motivovat, abychom motivovali eh, myslivce, aby lovili samice, platíme za ně. Platíme prostředky Evropské unie jsme velkorysí. Každý, kdo přinese kadaver, nedávno ulovené bachyně a to mrtvé tělo je odvezeno na bezpečné místo, kde je zničeno a 85% eh, té odměny, kterou dostane eh, myslivec, je z prostředků Evropské unie. A zde prosazujeme správné myslivecké postupy. Máme osvětové kampaně, které informují myslivce, co nemají dělat a chceme zde působit eh, edukativně. A i to je financováno ze 75% z rozpočtu EU. A nakonec jsme také Eh, informovali eh, odbory ochrany životní, eh, životního prostředí a informovali jsme o postupech, které jsou zakázané, určité typy honu a krmení divočáků s cílem zvýšit populaci divočáků. To je také zakázáno. Takže věřím, že v kombinaci těchto přístupů eh, ta, ty aspekty týkající se divočáků jsou pokryty. Víme, jak se přenáší choroba. Není to nová choroba. Nepřenáší se mouchami, nepřenáší se eh, liškami, nepřenáší se eh, ptáky, kteří se živí mršinami. My máme zkušenosti, které jsme zaznamenali v 60. a 70. letech a v 80. letech na dalších místech, zejména na španělském polostrově, naznačují, jak máme postupovat. Tady není možné spekulovat. Víme, co se stalo v Polsku v létě. A to je výsledek kroku jedince, pachatele trestné činnosti, který je stíhan, který prodával eh, infikovaná selata. Tam, kde se tam, kde k výskytu nedošlo a tento pachatel eh, prováděl tu činnost velmi blízko infikované oblasti. A to je možné také přezraničně. Tedy trestná činnost má kritický význam. A pro řešení této aktivity jsme se, dost, jsme se dostali mimo veterinární oblast. Jak spolupracujeme se sousedy, jak jsem řekl, s, s Rusy, musím přiznat, že se zabývám dialogem s Rusy. Ta situace se zlepšila velmi radikálně, když jsme se dostali pod zastřešení mezinárodních multilaterálních organizací jako je FAO a Mezinárodní organizace pro zdraví zvířat. Ruská federace se cítí na této půdě dobře a mluví otevřeně. Skupina výskytů, které byly na severu Ruska, blízko na severu Ruska, blízko Finska, eh, zobrazeny, eh, jsou znepokojivé a my o tom hovoříme otevřeně s Rusy, jaké jsou nedostatky ruského systému. Nejsou tak dobří jako my, pokud jde o vynakládání prostředků na zjištění choroby, ale říkají nám pravdu a upřímně. S Běloruskem je velmi těžké spolupracovat. Je to země, která popírá problém. Oni nereportovali tuto chorobu od roku 2013. Takže právně vzato eh, ve veterinárním právním jazyce oni jsou prostě té choroby a my jsme pro ně hrozbou. A oni nám to říkají otevřeně. Ne, ne, my ten problém nemáme, ten problém je u vás. Dovolte mi to říct, to je skutečně urážka, to je směšné. A je těžko spolupracovat, když náš partner je tak málo transparentní. Já jsem se vyhnul uh, koncept očkování na slajdy. My jsme prováděli nové způsoby, jak kontrolovat tuto chorobu a neuváděl jsem vakcíny. A dokonce není ani zatím uchazeč o vakcínu a nemáme látku, která by mohla být předmětem eh, příslušných zkoušek a která by mohla být uvedena na trh v průběhu let. Asi několik let, mnoho let. Takže to očkování nemáme a musíme se naučit bojovat s chorobou bez očkování. Jakmile bude očkování bude, bude, bude doškování dostupné, tak okamžitě upravíme politiku. Pokud je o nodulární dermatitidu, existuje vakcína a můžeme s ní bojovat. A někdy jsou to nekvalitní vakcíny, ale lepší nekvalitní vakcína než žádná vakcína. Takže tady jsem trošku pesimistický, pokud jde o brzký výskyt eh, očkování. A samozřejmě bych rád věděl, kdy se té choroby zbavíme. A zatím ten výhled nemáme a mně stačí, že ty mapy vypadají znepokojivě z Bruselu, když vidíte celou Evropskou unii, ale nám se podrželo, podařilo zadržet postup té choroby. Pokud jde o zbavování se eh, kadáveru, eh, tak eh, my jsme se my máme know-how, které bylo vyvinuto ve střední Evropě, pokud je o klasický prasečí mor. A tepelně dokážeme eliminovat viry z mrtvých těl. A financujeme bezpečné postupy pro eliminaci kadáverů eh, a to v infrastruktuře těch zemí, kde se vyskytuje choroba velmi konkrétní otázka z eh, Finska. Jak získat eh, spolehlivá data? Setkávat se s nimi, jednat s nimi, nutit je, financovat cokoliv, co si můžete představit, jsme zkusili. V případě Rusů eh, ti nám poskytují většinu nebo téměř všechny údaje, které mají Oni nemají víc údajů, protože nemají kapacity a také možná nemají eh, v úmyslu dělat více. Ale my se s nimi setkáváme jednou za dva, za tři měsíce, je za tři týdny na technické úrovni a dnes to asi není moje silná stránka, je těžké současně vést spory, vést právní spory a jednat. A musíme mít na paměti všechny tři prvky, ale pokud jde o spolupráci, tady mohu být poměrně optimistický. Pokud jde o vyjednávání, tady nechci naznačovat, zda budeme úspěšní, úspěšní či nikoli. Dochází k výměnám na různých úrovních, ale já hovořím o vlastní úrovni. Jak dlouho pokud dojde k eradikaci, jak dlouho vlastně třeba, aby v tom chovu nebylo žádné zvíře po, po dezinfekci, vlastně ten chov zůstává prázdný a potom nasadíme eh, vlastně taková průzkumná selata a tady víme, jak postupovat, tím se nemusíte znepokojovat a byli jsme na španělském prostoru úspěšní, protože v 70. letech byla polovina poloostrova eh, zamořena a kolegové v Portugalsku a ve Španělsku dokázali eradikovat velmi primitivními nástroji. Eh, měli jsme vakcínu pro bachyně a uplatňovali jsme bezpečnost eh, v povinné podobě, tak jak jsem to uváděl. Tedy úplné, úplné oddělení mezi divočáky a chovy vepřů. Ploty a na základě vzdálenosti je možné to provádět, je to náročné, ale obvykle se prosazují určité typy chování a také uložením omezení. A v tomto směru mám za to, a také jsem byl takto instruován, že zde se hrává role subsidiarita. Zasažené země vědí možná lépe, jak zajišťovat biologickou bezpečnost na vlastním území na některých ostrovech ve Velké Británii eh, eh, se nevyskytují eh, divočáci a to je výzva a to se týká klasického prasečího moru a tam došlo k eradikaci díky vakcíně. Ale bruselóza prasat je také velkou hrozbou, takže tam, kde nejsou divočáci, tam bych tedy z veterinárního hlediska eh, nezaváděl chov eh, divočáku, například jak je to v Dánsku nebo Velké Británii, kde velké části území jsou bez tedy divočáků. Sardinie. Ano, na mapě ty tečky jsou, ale já jsem se rozhodl ne eh, komplikovat problém prasečího moru v Polsku, v Pobaltí, a v našem sousedství na východě dobře známým problémem Sardinie, který má několik komponent a je notoricky známý, je tam, znám, je tam významný společenský aspekt, který musí být řešen na místní úrovni a je třeba je řešit e, sociologickými nástroji. A není to tajemstvím, že je tu také e, vlastně složka nedostatečného vynucování těch nejzákladnějších pravidel v této části Evropy a místní orgány to vědí a vytvářejí eh, ústřední orgán, komisariát a zapojili policii a lesní stráž a snaží se řešit ten problém, který souvisí právě s těmi prvky souvisejícími s eh, lidským ochováním. Tedy eh, Sardinie je ostrov a ten problém nepředstavuje riziko pro nikoho, protože je omezen na Sardiny. A můj bývalý vedoucí oddělení je zpátky na Sardiny a snaží se maximálně řešit tu situaci zde. A na Sardinii ta společenská složka využívají jak eh, cukr, tak byč a věnovali velké prostředky z Fondu pro rozvoj venkova, aby řešili problém výskytu choroby a je to správný postup podle mého názoru a také to doprovází policie a je neústupná, tvrdá. A eh, starostové měst jsou pod tlakem a konečně musí naplnit eh, právní předpisy italské i mezinárodní. Eh, rozdíl mezi africkým prasečím morem a klasickým prasečím morem, to je sofistikovaná veterinární záležitost, vizuálně to vypadá stejně, ale klasický prasečí mor se šíří ve stádu rychleji, v rámci dní je většina zvířat nakažena, Postup afrického prasečího moru je o něco pomalejší. Na druhé straně klasický prasečí mor je, je, má mětší mortalitu, zabíjí méně zvířat po několika týdnech infikované, infikované farmy. Většina eh, u klasického prasečího moru bude trvat déle, než eh, uhynou všechna zvířata. Vir je úplně jiný, máme jiné nástroje, máme kvalitní vakcíny pro klasický prasečí mor a zatím nic takového nemáme pro africký prasečí mor. Pokud je o inkubační dobu, to je to poměrně rychlé klinické výsledky jsou velmi, eh, klinika je drasticky vyhrocená, zvířata eh, uhynou během dnů, přestanou eh, přijímat potravu a vizuálně je to na první pohled patrné. A, a při troše štěstí inkubační doba kumulovaná, která není delší než týden, tak ve velkém stádě představuje velkou výzvu. Ale není to nová choroba, není to nic, co bychom neznali, je to dobře popsáno, ale legislativa je z toto hlediska už vhodná. Dopad na ceny, motivace, udržitelnost a finanční pomoc. Když využijeme různé nástroje, které máme, Evropská unie se nesnažila šetřit na podpoře trhu nebo na veteránních prostředcích. Ty rámce jsou zcela odlišné z hlediska postoje komise. Veterinární opatření, ta, která jsem dnes popisoval, jsou používána podle potřeby bez omezení. Eh, způsobilých nákladů, které jsou relevantní pro kontrolu choroby. My eh, platíme u infikovaných farem, které jsou předmětem eh, vybíjení stáda a to je placenost předsedku EU, hladíme veškeré aktivity týkající se divočáků, ničení kadáverů a hon na Bachyně. A to je tedy uvedeno v legislativě a u těchto čtyř zemí je to 75 Nasazení dalších prostředků pro cenové kompenzace na trhu eh, se drží trošku jiného postupu právně vzato v Evropské unii a je to spuštěno na základě tržních faktorů. Nikoli veterinárních faktorů, ale na základě Prahu, který je stanoven na trhu a kolegové, kteří to mají na starosti, se toho drží. A já zde nemohu sdělit, kdy a kolik, že to neznám na spaměť. Neznám tržní ceny jednotlivých eh, komodit. A asi jsem prošel veškeré otázky. Možná jsem něco vynechal, ale nemohl jsem si všechno poznamenat a můj vedoucí oddělení také ne. E, příznaky u divočáků ty nejsou patrné. Najdete až e, mrtvé tělo. A je tu nárůst e, frekvence silničních nehod, srážek s vozidly. Nemocná zvířata před smrtí se chovají Mm, nenormálně a nejsou schopna chodit a lehají si na silnici. Pokud se zmnoží počet eh, silničních způsobí divočáky, tak eh, je to příznak výskytu choroby, protože divočáci jinak nepáchají sebevraždu. Děkuji. Mě více Nie widzę zgłoszeń od Hlasí se ještě někdo s dodatečnými otázkami? Zdá se, že ne, takže děkujeme i ještě jednou zástupci komise. Já myslím, že jste nás trochu uklidnil. Já jsem si myslel, že jsme příliš málo připraveni na velká ohrožení, pokud jde o velké epidemie. A tady bych chtěl říci, když je dobře, tak je dobře, ale v takovýchto mimořádných situacích eh, na ty se prostě musíme připravit. Ale ještě pan poslanec Egnu se přihlásil. Děkuji. Já jsem se ptal na Rusko s tím vývozním zákazem, že mně to připadá jako rozumná, zodpovědná věc a přitom to mezinárodní organizace odsoudili. Můžete to prosím vyjasnit? Well, at, at this point... V této chvíli a na slajdu jsem vysvětlil fakta. My vedeme spor této fázi sporu mají rusové právo se odvolat proti zprávě panelu. Já mohu říci, že ta zpráva panelu byla velmi nakloněna stanovisku Evropské komise, Evropské unie. Pokud to řekneme fotbalově, tak to bylo jakoby šestku jedné. Evropa vyhrála první kolo šampionátu, ale ještě to neskončilo. Já nejsem právník, já sleduji ten spor z veterinárního hlediska a jsem poměrně optimistický, protože vidím kvalitu těch našich zástupců, vidím kvalitu těch fakt, která jsou předložena v Ženevě ve VTO tomu panelu takže bychom měli vyhrát, ale budu i nadále opatrný. Děkuji, tím jsme vyčerpali pořad jednání. Ještě jednou děkujeme. A končíme naše dnešní zasedání. 7. a 8. listopadu se znovu sejdeme. Přeji vám štěstný návrat domů. Děkuji a končím zasedání